So let's uh, start our meeting. Zahajme tady naši schůzi. A další dva body na programu probereme současně. Nejprve tady přivítáme autory Eh, nedávné studie politického oddělení Cena korupce v rozvojových zemích, jak účelně je vynakládaná pomoc. A eh, tady se seznámíme eh, s prezentací těchto informací a potom budeme hovořit o další zprávě z vlastní iniciativy, boj proti korupci a následné kroky k usnesení Tady jde o to, že prezentace bude informovat eh, o krocích proti eh, korupci. Korupce eh, vlastně podkopala účinnost pomoc a nalekální finanční toky byly odhadnuty na asi 1 jeden bilion a toto vlastně narušuje zdroje pro rozvojové země a to týká se to zejména nejchudších lidí. Evropská unie se pokusila omezit korupci eh, v eh, členských zemích, které se chtějí stát, eh, tedy v zemích, které se chtějí stát členskými zeměmi nebo jsou kandidátskými zeměmi. A je tady malý pokrok, pokud jde o iniciativy proti korupci. A v tuto chvíli je nazrál čas na to, aby Evropská unie posílila národní a jiné systémy proti korupci v rámci rozvojových zemích. A já bych tady chtěl uvítat autory zprávy. Kopie máte u vchodu. Máme tady pana Jaspera eh, Johnsona a Nilse Taxela. Eh, jsou to um, poradci eh, v Centru proti koru, otázky korupce v institutu v Norsku a předtím, než dáme slovo panu Koraovi, Vyslechneme si tyto dva řečníky. Eh, pan Koral potom pohovoří o zprávě, eh, tam bude usnesení výboru pro organizovaný zločin. Bylo to přijato 23. října v roce 2013 a usnesení tam má doporučení pro posílení boje proti korupci. A já bych nyní udělil slovo našim expertům, aby nám představili svou zprávu Eh, hovořte v takovém pořadí, jak vám to vyhovuje. Každý má k dispozici 10 minut. Děkuji. A chtěl bych nejprve poděkovat za příležitost prezentovat eh, naši studii a její závěry a nejprve bych chtěl eh, začít některými čísly, které jsme předložili v naší studii o nákladech korupce, tak jak uvedl pan předseda. Studie zjistila, že asi 1 bilion dolarů každý rok eh, vlastně se ztratí eh, díky nelegálním finančním tokům a příslušná studie iniciativy pro eh, globální integritu zjistila, že mezi roky 2013 12 a 13 tam došlo k obrovským ztrátám opět v souvislosti s rozvojovými zeměmi a, a je tady asi 100 miliard euro ročně, kde se vydává na rozvojovou pomoc, tak za každý e, dolar této podpory 10, 10 mm, dolarů vlastně se ztratí právě těmi nelegálními finančními toky. A tady nejsou tak jasná čísla, pokud jde o korupci, ale některé odhady, které máme, hovoří o tom, že 5% globálního HDP je právě ztraceno prostřednictvím korupce a 20 až 40 miliard dolarů eh, právě se ztratí na eh, korupci v rozvojových zemích. A eh, představuje to asi 20 až 30 ODA. Ve studii uznáváme, že jsou tady určité problémy změřit tyto náklady a samozřejmě můžete také spochybňovat některé metody, které se používají, ale přesto, i když ta čísla nejsou zcela přesná, tak přesto jsou zarážející, jsou to opravdu obrovské částky. A zejména pokud jde o rozvojové země, tak jsou to obrovské částky a znamenají obrovskou výzvu e, nebo problém pro rozvoj těchto zemí. Nemůžeme vždy říci, že ten dopad je přímý, ale přece jen jsou tady e, důkladné podklady o tom, že korupce má negativní dopad na růst a rozvoj a navíc e, to má e, nadměrný dopad na chudé Eh, na, podkopává to kvalitu veřejných služeb, stabilitu a ohrožuje to eh, také životní prostředí. Mnohé z těchto věcí musíme mít na paměti. Někdo argumentuje tak, že rozvoj je možné dosáhnout na vstory eh, korupci. Ovšem, zároveň platí, že jaký typ rozvoje bych, nebo jaký rozvoj bychom dosáhli, kdyby tady vlastně nebyla korupce co se tedy, a co se děje teď, když vlastně e, korupce má takový průběh? Ta čísla jsou e, poměrně e, depresivní, ale my tedy tady chceme pokračovat v podpoře, ale je tady hrozba korupce která omezuje rozvoj a já si myslím, že tady to znamená, že je potřeba u toho udělat více na potírání e, korupce a zajistit, aby pomoc se dostala e, k těm správným příjemcům. A já bych dal e, slovo kolegovi, který bude hovořit právě o těchto věcech. Máte slovo. Děkuji všem za pozvání. Můj kolega Niels tady hovořil o tom, proč je korupce významná a boj proti korupci není jenom ta správná věc, ale i moudrá věc. E, korupce, méně korupce znamená více efektivní nakládání e, s pomocí nebo vynakládání pomoci. Eh, Evropská unie dělá některé věci proti korupci a o tom pohovořím, hovořím o tom, jak eh, a budu eh, také sdělat určitá doporučení, co by mělo být učiněno. Chtěli bychom hlavně sdělit, že Evropská unie by toho mohla udělat více a že by to pro ní bylo přínosné a rozvojové země by z toho měly také přínos. Komise musí vytvořit konzistentní strategii pro kontrolu korupce v rozvojových zemích a investovat přiměřené zdroje, aby tedy odstranila eh, korupci eh, v těchto zemích. V dalších deseti minutách bych chtěl hovořit o čtyřech věcech, které vyplynuly ze zprávy. Jednak je potřeba tady stanovit priority a poskytnout přiměřené zdroje. Druhá věc, nepřiměřenost současného strategického přístupu. A za třetí, klíčová role našich realizačních partnerů. A za čtvrté, je důležité vycházet z národních systémů integrity, které musí být silné, pokud chtějí tedy, nebo pokud mají kontrolovat Eh, korupci. Jednak stanovení priorit a eh, stanovení přiměřených prostředků. To je eh, opravdu zásadní věc. Evropská unie jako aktér rozvoje tady nemá stanovené priority, pokud jde o mm, působení proti korupci v rozvojových zemích. Podle našeho názoru Evropská unie potřebuje více vlastní expertízy, aby mohla efektivně eh, vydávat prostředky, eh, kontrolovat, co se s nimi děje, jak jsou peníze vynakládány. Tady je potřeba kontrolovat náležitou péči, eh, různé nástroje, jako jsou audity, lepší systémy whistleblowingu, intenzivnější využívání různých kontrolních seznamů z podvody, Eh, to by podle našeho názoru vedlo k tomu, že by eh, tyto programy byly méně zatížené korupcí. Je tady velký kontrast mezi eh, důležitostí antikorupčních opatření, tak jak jsou vnímány v Evropě a v sousedních zemích a jak je to vnímáno v rozvojových zemích ambice a odhodlání, eh, tady je to jasné, pokud jde o vnitřní záležitosti a, a rozší, otázky rozšíření, ale netýká se to rozvojové pomoci, tam se to stejné neuplatňuje. Eh, různé ambiciozní reformy v zemích, které se chtějí stát členy Evropské unie. Eh, tam to, tam to existuje, ale v současné strategii eh, není mnoho úvah v tom směru, jakým způsobem minimalizovat korupci v souvislosti s rozvojovou pomocí. Evropská unie by mohla efektivněji vynakládat své prostředky, pokud by kontrolovala korupci v rozvojových zemích. A druhá věc, pokud jde o neadekvátnost současného strategického přístupu, eh, bychom chtěli zdůraznit, že je potřeba eh, získat eh, různé podrobnější informace, abychom pochopili, proč ta situace je taková, jaká je. Současná strategie je vytvořena pro členské státy a pro kandidátské země, pro země, které chtějí přistoupit k EU. Ehm, je tady program, chybí tady program, jak minimalizovat korupci eh, v rozvojových zemích, nebo není to tam dostatečně ošetřeno. Současná strategie se zaměřuje na kondicionalitu, ale nevysvětluje dopodrobna, jakým způsobem by to mělo být uplatněno proti eh, korupčnímu chování. Eh, strategie Evropské unie vůči těm nejkorump nejkoruptovanějším zemím eh, ve světě málo odkazují na korupci, málo to řeší. Takže je potřeba mít strategii eh, na podporu aktivit proti korupce eh, v rozvojových zemích. Méně eh, pomoci by bylo ztraceno, pokud by eh, docházelo eh, k auditům za pomoci různých nástrojů a kde by bylo možné posílit antikorupční instituce a příslušné reformy v partnerských zemích. Zvláštní pozornost by měla být věnována strategiím v ohrožených státech, například v budoucích akčních plánech a strategických v e, arktickém rozvoji. Pokud jde o bezpečnost a tady proti korupci, tak to by měla být priorita. Třetí věc, která se týká klíčové role e, realizačních partnerů, tady je třeba zdůraznit, e, že je potřeba mít pojistky proti korupci, které musí realizační partneři přijmout. Tady nejde o procesy e, v rámci Evropské unie, tady jde o to, jak řešit ty situace, kde e, to vydávání prostředků řídí třetí strany. E, Evropská unie se může samozřejmě spolehnout například na Radu Evropy nebo OECD, že budou vést různé antikorupční úkony. A tak eh, není možné tyto partnery využívat mimo Evropu. V rámci Evropy to jde, ale jinak ne. Ve většině rozvojových zemích eh, jsou evropské programy většinou eh, implementovány prostřednictvím nevládních organizací nebo multilaterálních dárců a není tam vlastně žádný monitoring ze strany Evropské unie, nekontroluje se, zda byla všemu věnovaná náležitá péče. Dále význam vytváření silných eh, systémů eh, národní integrity eh, proti korupci. Evropská unie by měla podporovat budování takových systémů v zemích, které přijímají rozvojovou pomoc od Evropské unie bez ohledu na to, zda tato pomoc je poskytována a předávána samotnou Evropskou unii prostřednictvím implementačních partnerů, anebo jestli je to poskytováno formou rozpočtové pomoci. Evropská unie v tuto chvíli poskytuje Eh, malou eh, podporu například při vzdělávání zaměstnanců, kteří se zabývají tímto v eh, rozvojových zemích. Tady by měly být zřízeny silné místní systémy pro kontrolu korupce. Můžou to být různé systémy místní vlády, různé audity, mechanismy sociální zodpovědnosti, tak aby bylo, aby bylo umožněno třeba dohledovým orgánům, aby kontrolovali situaci zatím s ohledem na ty obrovské částky, které se tam poskytují, se toho děje velmi málo v tomto ohledu. A závěrem, Evropská unie eh, tady zaostává za ostatními dárci eh, ve srovnání, tedy s ostatními ve světě, eh, pokud jde o kontrolu korupce a pokud jde o kontrolu whistleblowingu, nebo tedy tyto nástroje jako whistleblowing a různé kontrolní seznamy a tak dále kdyby k tomu došlo, kdyby tyto nástroje byly zřízeny, tak by to eh, redukovalo korupci. Naše doporučení pro Evropský parlament eh, jsou následující. Doufáme, eh, že tady spustíte proces pro vytvoření vhodné strategie a zaměříte se konkrétně na problémy rozvojových zemích s poskytováním pomoci. Bude tam dobrý systém managementu programů Zaměříte se na prováděcí agentury, e, dohledové orgány a doufáme, že dále proskoumáte, zda současné postupy jsou nákladově efektivní a zda evropské instituce e, a další mají dostatečné personální vybavení, aby mohli e, sledovat problémy s korupcí a bránit jim. Zdá se, že v tuto chvíli je situace v této věci Eh, fragmentovaná. Je dobré vytvořit pokyny pro řešení eh, rizika korupce a také eh, implementace. Implementační a partneři musí vytvořit mechanismy, které budou kontrolovat, že vlastně vynakládání peněz je efektivní a je tam co nejmenší prostor pro korupci. Měly by být eh, vytvořeny plány, jak zmírnit eh, riziko eh, korupce a jak potom následné procesy monitorovat a hodnotit. Lepší operační pokyny by měly být vytvořeny, pokud jde o kondicionalitu a sledování případů korupce. A závěrem bychom Eh, chtěli zdůraznit, že doufáme, že se bude pokračovat eh, v pokrocích a že spustíte nové iniciativy, aby se eh, zřídily kapacity pro administrativu v jednotlivých zemích, aby se bránilo obcházení a unikům v oblasti daní a tak, aby se umožnila lepší spolupráce, aby se zabránilo například agresivnímu plánování daní report. And... Děkuji oběma za zprávu a za prezentaci a nyní zahájíme naši rozpravu. A nejdříve dám slovo panu Koráovi, našemu zpravodaji, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, velice srdečně poděkovat našim dvěma řečníkům za jejich zprávu a za veškeré informace a údaje, s kterými nás seznámili. Eh, Toto je vlastně výměna zkušeností k textu, který ještě vůbec neexistuje, protože mu chybí první část. Je to vlastně takový první počin a vy už jste poukázali na to, jak je to celé důležité neboť jsme viděli i další zprávy k tématu obcházení daní, daňových úniků například, nebo také zprávu o finančních podvodech, zprávy o korupci. Slyšeli jsme, že miliarda dolarů Miliardu dolarů platíme a přitom se ztratí a přitom se ztratí 10 miliard. A přitom eh, musíme zejména tento aspekt dát do centra našeho pozorování. Korupce představuje obrovskou překážku pro rozvojovou pomoc, zejména v těch nejméně rozvinutých státech v textu, který také vypracujeme pro výbor Libe, musíme zohlednit různé aspekty. A dnes máme dobrou příležitost, abychom o tom začali hovořit. Domnívám se, že existuje úzké spojení mezi zprávou věcí veřejných, korupcí a prostředím, ve kterém to vše probíhá, protože když někde převládá korupce, Jde to také na úkor životního prostředí v respektivních státech, na úkor toho velkého bohatství zdrojů a to brání vývoje a rozvoji těchto států. A prostřednictvím korupce se financuje i terorismus. I to je jeden z aspektů tohoto problému. proto také není možné přispět pozitivně k ochraně životního prostředí v takových situacích. Proto musíme trvat na tvrdších normách, než na těch, které platí dnes. Domnívám se, že v agendě po roce 2015 z toho budeme muset udělat prioritu. Co se týče programu, a zcela konkrétních bodů, měli bychom se pokoušet nalézat osvědčené postupy, národní příklady, které prokázaly, eh, které se osvědčily, promiňte. Eh, nejenom evropská opatření, ale také vnitrostejné národní opatření, například v Liberii. Dobře, jsou to všechno jenom malé kručky, ale lze se podívat na to, do jaké míry mohly přispět ke zlepšení situace. Jak tedy se můžeme postarat o to, aby takováto opatření se šířila? Dále role společnosti k potírání korupce, role good governance, čili dobré zprávy věcí veřejných, jak zaručit, aby se demokracie silněji zakotvila v příslušných regionech. Hm, jedná se o podporu zprávy věcí veřejných a snažit se bojovat tedy s korupcí v jednotlivých zemích, s nimiž udržujeme vztahy. Ale samozřejmě v těch respektivních státech musí také k tomuto potírání korupce existovat vůle. Myslím si, že bychom měli klas větší důraz na veřejnou zprávu, na konkrétní opatření, na přímý přístup k boji proti korupci a boji proti organizovanému zločinu v členských státech Evropské unie. Již existuje legislativa pro boj s korupcí. Máme velké ambice, ale naší úlohou samozřejmě je zpracovat žádostivý text, ambiciozní text, a zejména potom ve výboru LIBE, je třeba, který je příslušným výborem, tedy musíme hledat co nejlepší opatření pro posílení role policie, vyměňovat si ještě více intenzivněji informace a nalézat nové možnosti a techniky k uskutečňování opatření, odstrašujících opatření. Samozřejmě bychom měli také za, uvažovat o systémech ochrany obětí, protože ty hrají často důležitou roli pro boj, v boji proti korupci. Vy jste hovořili již o těch procentuálních částkách. My tady hovoříme o tom, že 80% se ztrácí, 80% finančních prostředků se ztrácí díky korupci. Potřebujeme transparentní systémy. abychom propučili těmto zemím lepší šanci na růst, lepší šanci k růstu, aby se tady skutečně konkrétně operovalo s těmito zdroji máme možnost vyměnit se názory, zkušenosti a potom je zapracovat do společného textu. Já se domnívám, že korupci lze eh, potírat zejména prostřednictvím transparentnosti a větší odpovědnosti nejenom nás, ale také našich partnerů, dále konkrétní uskutečňování zásad právního státu. Na to bychom se měli soustředit. Děkuji. Okay, thank you. Děkuji. A nyní dám slovo známým stínovým zpravodajům. Stínový zpravodaj EPP tu není. A je tu Alice Lines ze skupiny SAD. Ale pokud někdo jiný z EPP chce promluvit, ale vy jste stínová, takže máte slovo. Děkuji. Děkuji. Děkuji všem, kteří nám prezentovali tato důležitá čísla, zejména pro práci kolegy Korá a také pro nás, pro nás stínové zpravodaje. Podívejte se, já s vámi souhlasím, je tu e, významná vazba mezi bojem s korupcí a posilováním institucí odpovědnost vůči občanům, transparentnější státní zpráva a její řádný výkon. A v tomto smyslu je pozitivní, že v tom novém rámci po roce 2015 je jeden cíl, který by měl být specificky určen pro řádný výkon státní zprávy, odpovědnost a boj s korupcí jako klíč, klíčové prvky tohoto bodu. Je to bod 16 a myslím, že to je pozitivní krok vpřed. A chci vám položit otázku. My známe význam ukazatelů a schopnosti kvantifikovat těch jednotlivých cílů, které budou v tom novém programu. Ale jak mít jisté ukazatele, pokud jde o kvalitní veřejnou zprávu? a zejména pro boj s korupcí. Korupce má obrovský dopad na rozvoj, na pomoc, na schopnost poskytovat veřejné služby. To je další zásadní otázka. A také na nerovnost nepřímo. Můžeme kvalifikovat korupci jako regresivní daň, která je odváděna nejzranitelnějšími vrstami společnosti. A je třeba s tím bojovat. Vy jste se dotkli zásadního bodu, o kterém jsme právě odhlasovali minulý týden usnesení. Otázka eh, nelegálních finančních toků, daňové uniky. To vše souvisí s korupcí. A vy jste zmínili obrovský rozsah tohoto jevu, protože Eh, to vlastně může celá zlikvidovat naši rozvojovou pomoc. Protože to, co dáváme jednou rukou, je nám druhou rukou odnímáno. Jak říká Ignácio, nejdříve je důležitá transparentnost. V tom usnesení eh, z minulého týdne eh, požadujeme totální transparentnost, pokud je o konečné příjemce abychom zamezili tomu, že různé eh, stínové společnosti eh, vlastně dokáží eh, zamaskovat příjmy z daňových úniků a které potom jsou recyklovány v normální ekonomice. Pokud nejsou používány přímo teroristickými organizacemi, jak zmínil Ignácio. Tedy transparentnost je nejúčnější protilék a na to musíme sázet. Chci vám položit otázku. Máme mezinárodní nástroje v tomto směru? Iniciativa těžebního průmyslu eh, například existuje. Jaký je dopad takové iniciativy? A v tom cíle číslo 16 je také o tom řeč, to je do jaké míry rozvojové země jsou zastoupeny, jak se mohou vyjádřit. A rozvojové země by měly být více zapojeny, zejména pokud jde o nástroje boje. Měly by být skutečně zapojeny do mezivládního útvaru, který by bojoval s těmito jevy. Protože jinak nebude možné mít účinné nástroje, aby, bez toho, abychom zapojili bezprostředně znalosti a administrativu z těchto zemí. Chci vám poděkovat, jakmile bude zpráva připravena. Nebudeme šetřit naším úsilím, to je jisté. A poslední otázka pro vás. Často, i když se snažíme přilákat investice do rozvojových zemí, když se uzavírají eh, dohody, které kdy vlastně podniky očekávají, že budou mít výhodnější daňový režim, tak i tam probíhá korupce. I tam je zakořeněná. A proto bychom chtěli více transparentnosti a uplatňování některých nástrojů, automatická výměna informací, zprávy po jednotlivých zemích a podobně. Děkuji. Vy jste vlastně jediná stínová zpravodajka, která se zúčastnila této schůze a nyní mají, má prostor, eh, mají prostor další, pan Celer. Děkuji mnohokrát. Chci poděkovat za studii, kterou jste připravili a za vaši přednášku. I když, mm, když si to teď pročítám, tak eh, můžeme být pouze frustrovaní, Ehm, jaké příklady uvádíte? To je to, kde my vždycky máme podezření, ale vy to teď také eh, jste dali černé na bílé. Zejména tam, kde se dává pomoc z rozpočtu. Velice často, když se pak jedná o to, eh, aby se to naplnilo hlavními směry boje proti korupci, tak se to obětuje na stoly na stole reálné politiky, protože je třeba dávat priority něčemu jinému, musíme spolupracovat s vládami respektivních států v boji proti terorismu nebo při zvládání krizí a podobných záležitostí a pak se znovu a znovu objevují tyto věci, kterými jsme chtěli které jsme chtěli financovat, abychom je změnili. A sice bojovat s korupcí, ale to prostě se tlačí do pozadí, protože Eh, do popředí se dostávají jiné záležitosti, to znamená, jak říkáme, v Německu kočka se zase kouše do svého vlastního ocasu. Eh, kde tedy najdeme nějaké východisko? Nevím, zda rozpočet je zrovna ten nejlepší prvek eh, pro rozvojovou pomoc. Neměli bychom hledat jiné cesty a metody, kde bychom mohli mít větší jistotu, že peníze, které chceme dát na zlepšení situace v tamních zemích, byly skutečně vydávány na tento účel a skončili u lidí, kteří to potřebují, kteří to potřebují nikoli v kapsách těch, kteří se tím obohacují. Děkuji, paní Hojbuch. Děkuji srdečně. Děkuji vám také za to studii. Myslím si, že to opět naprosto jasně ukazuje, jak důležité je bedlivě se dívat na to, zda tam, kde peníze vydáváme, zda se dostávají skutečně k těm, kteří to potřebují, jak si to my představujeme. Tady je to naprosto zřetelné, co říkáte. Máme tady nedostek vyhodnocování a dívat se eh, podrobně na to, co se s těmi penězi opravdu děje. Já nechci na mém dlouhém seznamu opakovat to, co vy už jste řekl. V mnoha bodech jste mi hovořili přímo ze srdce. A já bych ještě jednou se chtěla zaobírat tou otázkou nelegálních finančních toků, vyhýbání se daním, daňovým unikům. Jedna věc podmiňuje druhou, eh, protože bez korupce by tu nebyly ilegální finanční toky a to zase podněcuje další korupci, tyto ilegální peněžní toky, ale ani my v Evropě jsme nedostali svým úkolům. Když hovoříme o daňových unicích, velice často to jsou záležitosti, ke kterým dochází na nadnárodní úrovni. Máme celou řadu nadnárodních společností, eh, které dávají peníze do nejrůznějších firm, což je živná půda pro daňové uniky. My tady nehovoříme pouze o kavalírském deliktu. Tady bychom měli v Evropě daleko pozorněji hledět na tyto záležitosti. Ano, zaznělo to heslo transparentnost, ale vedle transparentnosti je důležitá politická vůle. Někdy se mění priority, někdy na základě politické nezbytnosti, ale jedná se přece o to pohlížet na věci v kontextu. A když tady budeme tak snadno hýbat prioritami v oblastech, kde vlastně ty priority patří k sobě, v oblastech krize, kde chceme pomoci, i tady se mohou eh, peníze ztratit. V jakékoliv oblasti je důležité vidět to v kontextu a skutečně se zohledním politické koherentnosti, jinak se nedostaneme dál. To je tedy jedna věc. A druhá věc je to, že bychom v Evropě možná se měli lépe dívat na to, ty jednotlivé členské státy Evropské unie tady plnily svou povinnost. Musíme hovořit opět o daňových rájích, které máme i v Evropě. A dokoliv tedy, eh, dokud nedostojíme našim úkolům, neuděláme domácí úkoly doma, jak můžeme vynucovat u jiných zemí, aby oni dělali své domácí úkoly. Potřebujeme výměnu informací eh, z daňové oblasti eh, CBC, Country by Country Reporting. Eh, když si tyto informace budeme ponechávat v našich vlastních státech, tak to ničemu nepomůže a korupci eh, rozhodně neodstraníme. Naše podniky, ty už dlouho spolupracují na mezinárodní úrovni. A když nebudeme spolupracovat na mezinárodní úrovni vy, tak budeme pokulhávat za těmi eh, nadnárodně operujícími společnostmi. Potřebujeme závazná pravidla eh, pro sociální, korporátní sociální odpovědnost. To je pro mě jedna z priorit, která k tomu patří. Pak můžeme hovořit o transparentnosti když prokážeme politickou vůli podívat se na ty věci opravdu seriózně. Děkuji. Thank you. Děkuji. Další je Lola Sanchez. Děkuji, pane předsedo. Všichni souhlasíme s tím, že korupce ohrožuje eh, ekonohospodářský vývoj, zejména v, rozvinut, v rozvojových státech. Eh, důležitý, jaký dopad to má na mm, tyto státy, negativní dopad a životní úroveň občanů, problémy vládní nestability, protože žádná politická strana nemá ve svém programu potírání korupce, žádná ani ty, které jsou ve vládě a to samozřejmě ovlivňuje situaci politické třídy, protože tam vznikají problémy a nikoli v řešení pro občany. Je to problém pro demokracii a pro demokratizační procesy v mnoha státech. Institucionální korupce znamená, že se tady rozvíjí projekty, které jsou důležité pro nepotismus a nikoli pro eh, pomoci situace jako takové. Tady máme také ohroženou kvalitu byrokracií, protože ty eh, byrokracie je udržována právě proto, když udržuje spojenectví a stává se spiklencem vlády. Máme tady také omezení osobní svobody a základních lidských práv, například co se týče svobody tisku, svobody zhromažďování což ještě více umožňuje rozpínání elity. V, v rozvojových zemích podle našeho názoru je důležitá státní ekonomika a také politika přerozdělování. Neexistuje-li, tak se stále více obohacuje jenom stávající elita, která okupuje politický prostor. A přerozdělování bohatství je klíčovou záležitostí, protože eh, lidé se nebudou angažovat v politice, když se musí starat o uspokojení svých základních potřeb. Role společnosti a společenských hnutí je zásadní v boji proti institucionalizované korupci, ale není to možné, když se například neumožní potírání eh, nelegální daňové politiky. Je třeba postupovat zde na základě kondicionality. Například, když se podíváme na mou zemi, jako je Španělsko, Španělsko by nedostalo evropské fondy eh, a dostalo je ale přitom politické strany, které jsou u moci, jsou naprosto skorumpované a to ohrožuje životní úroveň obyčejných občanů. Eh, v naší zahraniční politice, zejména v obchodní politice, víme, že tady existuje takový soulad mezi naší obchodní politikou a skorumpovanou elitou v respektivních rozby, roz, bojových státech. E, a tady prostě zneužívají suroviny v rozvojových státech e, pro průmysl v našich zemích a tady o tom už hovořila Eli, naše podniky Eh, které se specializují na daňové úniky, zejména ve spolupráci s rozvojovými státy a proto je naprosto cynické dívat se na tyto záležitosti pouze z hlediska DEVE, tedy našeho výboru. Měl by se tím také zaobírat výbor INTA a měli bychom na to upozornit v této zprávě. Zajímavé by bylo eh, rozvíjet návrhy pro to, aby tady byla větší transparentnost a hlavně je eh, lepší ehm, systém spravedlnosti a soudní moci v respektivních státech. Děkuji a nyní pan Noizer. Já, <clears throat> Děkuji. Já bych chtěl poděkovat našim referentům a myslím si, že to téma je velmi důležité. Rád bych předeslal, že bychom neměli diskutovat eh, v tom smyslu, že na jedné straně Evropská unie, my se postaráme o to, aby v rozvojových zemích eh, ubylo korupce. Já si myslím, že nejprve eh, musíme vylepšit naši vlastní situaci. Podle odhadu za rok máme asi jednu miliardu eur ztracených daňovými úniky, prostřednictvím různých daňových rájů, černý, černé práce a tak dále. Ehm, takže to je opravdu eh, obrovská částka a my, Evropská unie, tady musíme eh, v tom eh, začít něco dělat. Pokud chceme v Evropě pro lidi takovou perspektivu, která bude tedy pozitivní, tak musíme tento problém řešit a přinést řešení, protože jinak jako Evropská unie nemáme perspektivu. A teď na téma daňové prostředky které eh, s dobrým záměrem jsou poskytovány rozvojovým zemím. To samozřejmě musí být také přiměřeně kontrolováno, vše by mělo být transparentní a víme, že téměř všude dochází eh, k různým eh, přestupkům, porušování pravidel a musíme si položit otázku, jaké možnosti jako Evropská unie máme. Vy jste tady Eh, doporučil celou řadu možných kroků eh, Evropské komisi, Evropskému parlamentu. Ovšem tato doporučení, jak jednat, eh, je podle mě příliš nekonkrétní. Tedy když je řečeno, že musíme posílit kontrolu korupce, že potřebujeme více odborníků a tak dále. Ano, ano, potom také ten systém whistleblowerů, že to bychom měli také etablovat, řízení tedy rizika korupce. Ano, to sice jsou konkrétní věci, ale bylo by dobré to mít ještě konkrétnější, více podrobností. Proti korupci se musí bojovat také proto, že tím eh, trpí důstojnost lidí v rozvojových zemích a také stabilita zemí. Do té doby, dokud budou země eh, plné korupce, tak nebudeme mít eh, stabilní stát, stabilní země. A když chceme bojovat s extrémní chudobou, je nesmírně důležité, aby se obnovila důvěryhodnost státu. A ty země, kterých se to týká, by měly usilovat o větší důvěryhodnost. Rád bych pohovořil ještě o čtyřech dalších oblastech. Rozpočtová podpora neustále je nám vyčítáno, že právě prostřednictvím eh, rozpočtové podpory je usnadňována korupce a že naše evropské delegace v rozvojových zemích nemají vhodné nástroje, aby eh, odhalovali korupci a někdy jsou velmi eh, svolné nebo Eh, málo přísné, pokud jde o peníze eh, z té rozpočtové podpory. A potom eh, problém možného kritického tisku kdyby tisk byl dostatečně kritický, tak možná by bylo také možné odhalovat korupci. V Evropě tam také dochází k případům korupce, ale máme velice bdělý tisk, který na to neustále upozorňuje a pomáhá bránit korupci, omezovat ji. Jim to stejné platí i pro nevládní organizace, tedy do jaké míry nevládní organizace mohou převzít tuto roli v rozvojových zemích a do jaké míry stabilní, dobře organizované justiční systémy v rozvojových zemích by mohly tomuto cílu, cíli sloužit, tedy eh, cíli omezování korupce. Děkuji. Mám tu ještě dva řečníky, Gerenc a Hautala. Děkuji. Dvě otázky a jeden komentář. První otázka souvisí s kondicionalitou. Evropská unie praktikuje kondicionalitu, která je poměrně rozvinutá. Vlastně neby ne, poskytuje výdaje ani, a, a neočekává současně dodržování některých, některé praxe a jiní nejsou tak přísní a neprovozují žádnou kondicionalitu. Jak bojovat s korupcí v zemi, která je partnerskou zemí a která je současně partnerskou zemí jiných států, které eh, podporují a produkují korupci. Takže nastává určitá dichotomie v chování takových zemí. Co prosazujete pro chování těchto zemí a pro chování Evropské unie. Jako příklad poskytneme půjčku zemi a ta země nic nevrátí, ale naproti tomu získá určitá práva pro provoz a my jsme poměrně přísní v, tomto směru a neměli bychom být pokrytci. Máme sklon věřit v Evropě, když jsme dosáhli určitého úrovně rozvoje, že je možné okamžitě to přenést na naše partnery. Přičemž my víme, že jsme museli roky a desítky let bojovat, abychom se dostali na úroveň rozvoje, kterou často považujeme za eh, bez zbytku přenositelný. A je to dlouhá cesta a nemůžeme se obejít bez strategického přístupu pro každého partnera. Za třetí, korupce a fiskalita. Spojené státy mají fiskální předpisy, které činí každého poplatníka vlastně povinného k dani. I když už nežije ve Spojených státech, stačí, aby měl americké občanství, tak je povinný podávat daňové přiznání každý rok americké, americkému leňovému úřadu. Nebylo by možné toto uložit všem našim zemím? A tak to by vlastně korupce našich spolupčanů v těchto zemích nebyla kryta. A naše partnerské země by to mohly také uplatňovat, takže by se působnost naší státní zprávy v oblasti daňové rozšířila a unikové cesty by byly méně početné. A bylo by obtížnější vlastně proniknout eh, tou sítí, kdyby se do toho pustili všichni. Děkuji. A nyní paní Hautala jako poslední. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi vděčná, že máme tu studii, která byla Eh, předložena a díky bohu korupce už není tabu v oblasti diskusí o rozvoji, což bylo mnohem horší před několika lety. Ale je také zřejmé, že k tomu dochází i v EU, tak bychom neměli mít žádné iluze a proto Evropská komise předložila protikorupční zprávu EU, která je důležitým milníkem ale myslím, že hlavní věcí je, že asi jako EU nepoužíváme nástroje, které máme dostatečně pro boj s korupcí. A rozpočtová podpora byla zmíněna. Myslím, že bychom měli brát velmi vážně, jaká je současná definice rozpočtové podpory. Měly, měly by to být vlastně smlouvy o řádné výkonu státní zprávy. To je to, co prohlásil komisař Pibalks, ať už to je obecná nebo odvětvová rozpočtová podpora, tak by to mělo být vnímáno takto, jako smlouvy o řádné státní správě. A měl jsem diskusi s komisí o tom, jaké jsou osvědčené postupy pro rozpočtovou podporu jako nástroj pro boj s korupcí. A já jsem přesvědčena, že v partnerských zemích spolupráce a koordinace s dalšími dárci je klíčová v tomto směru. A kdykoliv Evropská unie se stává významným dárcem, a často tomu tak je, Evropská unie by měla vést tuto činnost boje proti korupci s pomocí rozpočtové podpory. Erik Soheim z OECD DAC, současný předseda, Eh, zahájil hnutí daňový inspektoři bez hranic a budování kapacit daňové zprávy je velmi populární aktivitou v současnosti a myslím, že máme dostatek odbornosti v členských státech EU a také v Evropské komisi, abychom eh, tento proces vytváření kapacit eh, vysláním inspektorů a odborníků podpořili. A iniciativa transparentnosti je také klíčová, ale kladu si otázku někdy, zda by bylo možné, aby EU podnikla iniciativu rozšířit současné iniciativy, například v oblasti těžebního průmyslu, aby to také zahrnulo obnovitelné zdroje, protože není to jenom eh, důlní činnost, ale je to také lesnictví, eh, je to jsou to další nadměrné, nadměrný rybolov, eh, pytláctví a podobně. Takže zaměřme se i na nelegální finanční toky. Otevřená podpora. Devko je poměrně napřed, a snad se nepletu, ale můžeme dělat více, kromě zveřejnění všech podrobností u pomoci, kterou poskytuje Evropská unie, mohli bychom mít také takové, takové červené tlačítko, kde by lidé mohli poskytnout informace o korupci a zneužívání prostředků. To používá e, finská, finský stát. A pokud je podezření e, zneužívání pomoci, tak by bylo možné o tom informovat. A to by se mohlo také stát e, u, v partnerské zemi, u příjemce. Státní podniky jsem zmínila, protože když se dívám okolo sebe v jednotlivých zemích, kdykoliv eh, existuje neprůhledná prezidentská administrativa, tak celá řada jednání se státními podniky se odehrává eh, v uzavřeném kruhu této státní zprávy. A myslím, že bychom se měli zabývat i činností OECD, pokud jde o státní vlastnictví a EU by mohla podporovat tuto iniciativu mnohem více, než se děje nyní. A konečně bylo zmíněno, že kritický tisk je důležitý. A chci uvést smutný příběh ze země, která není úplně rozvojová. Hovořím o Azerbajdžánu. Jeden z politických vězňů, paní Hadidža Izmailova, je zadržována a odsouzena za to, že zveřejnila informace a tvrzení o velmi významném korupčním případu, který se týká prezidenta a jeho rodiny. A jedna společnost, která působí Telia Sonera v oblasti telekomunikací, která působí ve Švédsku a ve Finsku, nebyli, nejsme slepí, nejsme naivní a nepřijímáme eh, simulaci reform. Ty reformy musí být skutečné a pokud to budeme chtít, tak budeme schopni eh, kontrolovat reformy, které chceme podporovat, aby naše pomoc eh, volně přitékala k příjemcům a aby skutečně sloužila k zlepšení blahobytu. Je to nezbytné, je to možné. Děkuji. A nyní bych chtěl požádat za komise, chce vystoupit. Prosím, také se představte. Dobré odpoledne, děkuji mnohokrát za možnost zahymnout stanovisku. Jsem Suzan Vile, jsem zastupujícím vedoucím oddělení pro veřejné finance a rozpočtovou podporu v DEVKu. A pracujeme s kolegy z protikorupčního oddělení. Komise sdílí názor, že prostředky ztracené, které jsou tedy takto nevyužité v rozvoji zemích, jsou velmi vysoké. Každá země potřebuje mít domácí politiku, která bude podporovat udržitelný růst ve prospěch občanů. A Evropská unie, Evropská komise aktivně podporuje po řadu let země a regionální orgány, které by měly zvýšit svou kontrolu v oblasti veřejných investicí, veřejných zakázek a veřejných výdajů. A změnili jsme iniciativu z prosince 2012, akční plán proti daňovým únikům a daňovým podvodům a chceme pomoci rozvojovým zemím, aby vytvářely efektivní, spravedlivé a transparentní daňové systémy, které mají zvýšit mobilizaci prostředků a bojovat s daňovými úniky. Komise důrazně podporuje mezinárodní snahu o, v boji proti daňovým unikům a daňovým podvodům a e, také jsme podporujeme konferenci v Addis Abebě. Očekává se, že partneři předloží e, daňovou iniciativu z Addis Abeby, která by byla přispět k daňové reformě v rozvojových zemích se zvláštním důrazem na mezinárodní daňové otázky. máme dokument, který zhrnuje naš, náš postoj, vybírejme více, používejme moudřej. Chceme aktivně bojovat s korupcí a podporovat boj s korupcí řadou projektů a mezinárodních politik. Reforma veřejné zprávy, veřejné finance, boj s daňovou kriminalitou, posílení justičních orgánů a specializovaných útvarů, jako jsou protikorupční komise, podpora justice, zapojení občanské společnosti a médií a také nejvyšší kontrolní úřady a parlamenty. Konkrétní příklady jsou také e, sobor nástrojů Evropské komise pro reformu v oblasti boje proti korupci v partnerských zemích a protikorupční helpdesk což je informační služba, kterou eh, vede Transparency International. Po roce 2015 chceme, jednáme o cílech udržitelného rozvoje a důrazně jsme prosazovali konkrétní cíle, které měly zajistit schválení a realizaci adekvátního právního rámce a národních politik, které by měly snížit korupci. A to je podle cíle 16 v souladu s umluvou OSN proti korupci. A tento cíl by mohl být základem pro budoucí strategický přístup. Děkuji vám mnohokrát. Okay, thank you. Any... Eh, děkuji. Eh, komise, ještě něco dalšího? Ne, bylo to vše. Dobře. Eh, máte slovo vy. Představte se, děkuji. Pane předsedo, jmenuji se Žil Pilájo, jsem zástupce ředitele oddělení pro organizovaný zločin v rámci tedy vnitřních záležitostí jde o část evropské politiky, pokud jde právě o boj proti korupci. Tady je velmi komplexní politika, pokud jde o podporu bezúhonosti a boje proti korupci. Spolupráce na tomto tématu mezi členskými státy Eh, jde o spolupráci mezi ženskými státy a o koordinaci externích politik. Pokud je o zprávu Krym a, a pokud je o ty závěry, tak jsou tady dvě úvahy, eh, které bych chtěl vyjádřit v reakci na komentáře, které tady zazněly. Jednak obchodní politika, eh, to bude jedno téma, a druhá věc se týká rozpočtu a finančního řízení zdrojů Evropské unie. Pokud jde o obchodní politiku, Eh, to je doporučení 55, usnesení Krym, tak eh, toto doporučení eh, říká, že je potřeba tady spojovat tady boj proti korupci a to také právě v souvislosti s třetími zeměmi. Ano, to je důležité. Úplatkářství eh, korupce znamená narušení obchodu a finančních toků. Je potřeba vytvořit rovné podmínky a proto je třeba zaručit, aby obchodní partneři uplatňovali stejné vysoké protikorupční standardy. Obchodní politika Evropské unie již eh, přispívá k tomuto boji tím, že zvyšuje transparentnost zadávání zakázek a zjednodušuje celní postupy. Jsou některé specifické případy, které jsou relevantní pro rozvojové země. To jsou například obchodní preference, které k Evropská unie uděluje a vůbec obecný systém preferencí GSP+. Ty e, země, které e, e, ratifikují různé takové dohody, které se týkají dobré zprávy větší veřejných, například dohoda UNCA, tady eh, je jasné spojení politik EU a eh, respektu mezinárodních dohod eh, proti korupci a obchodních preferencí. Uznáváme, že obchodní dohody by mohly být více využívány pro boj proti korupci a naši kolegové z DIGITRADE v tuto chvíli pracují na sdělení komise o nové politice, eh, kde se to týká právě obchodní strategii, která by eh, měla být eh, tedy přijatá a Měly by se vyjednat zvláštní ustanovení o potírání korupce v budoucích obchodních dohodách. Komisařka Malmströmová včera tuto věc velmi silně zdůraznila Eh, ve svém eh, projevu před výborem INTA. Samozřejmě, že bude potřeba o tom dále hovořit v následujících měsících, samozřejmě i s Evropským parlamentem. Spojování obchodní politiky a protikorupčních opatření eh, také v rámci GSP Plus je důležité tedy poskytování obchodních preferencí v této závislosti, to je, to je důležitá věc. Potom také různé doložky o spolupráci ve snaze potírat korupci a organizovaný zločin jsou součástí různých asociačních dohod, které byly nedávno podepsány, takže netýká se to pouze obchodních dohod. Například tomu tak je v nedávné dohodě, která byla podepsána mezi EU a Ukrajinou. Je to eh, asociační dohoda Eh, Ukrajiny, je tam článek 3 a 14, které se tomu věnují. Eh, toto by mělo být také zváženo eh, v rámci procesu po Kotonu. Já bych rád se také zaměřil na jedno z ustanovení, ustanovení Krim 9T, tam jde o vyloučení společností, eh, které byly usvědčeny z korupce v rámci zadávání veřejných eh, zakázek. Máme tady také novou směrnici o veřejných zakázkách a tady komise navrhuje výraznou revizi a vylepšení systému včasné detekce eh, korupce s cílem posílit ochranu finančních zájmů Evropské unie. Pozitivní eh, vývoj v tomto ohledu je, že politická dohoda o kompromisním textu byla 29. června eh, dosažena s tím, eh, že legislativní orgán to bude i dále sledovat, naváže na to a 1. ledna 2016 by to mělo být vše spuštěno, mělo by to začít platit. To je velmi důležité ve snaze zabezpečit eh, zadávání veřejných zakázek, eh, tak aby tady bylo prosté korupce. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Nyní má slovo jeden z našich expertů, nebo oba naši experti mohou eh, celou debatu uzavřít. Prosím stručně. Ano, já si myslím, že to bude obtížné uzavřít to celé stručně. Ale možná, že zdůrazním některé z těch věcí, které tady zazněly na závěr. My se zprávě také upozorňujeme na to, že Evropská unie a komise eh, mají eh, některé eh, závědění hodné věci, které nemají ostatní. To znamená ta možnost spojit agendu obchodu s bezpečností, s otázkou rozvoje, zahraniční politiky a tak dále to nikdo jiný nemá takové možnosti, nikdo jiný se nic takového nedovolí nebo nemůže udělat. A, a když, tam, um, když to spojíte ještě s lepší politikou, uh, tedy s provázaností politik, tak, tak to přinese opravdové uh, zlepšení. A zatím je ještě příliš brzy, zatím ještě nevidíme tuto provázanost politik a zatím nevidíme, že by tady bylo nějaké velké poučení z toho jednoho z nejambicioznějších experimentů v oblasti korupce, to znamená proces rozšíření a všechny ty reformy s tím spojené. My eh, nevíme nebo nevidíme, že by to zatím bylo přeneseno na rozvojovou pomoc, eh, eh, že by se z toho rozvojová pomoc poučila. Tam ty země jsou samozřejmě velmi odlišné, ale bylo by dobré se takto vzájemně poučit. Potom otázka ukazatelů, tady byly nějaké otázky, eh, co je možné udělat, aby ty věci mohly být lépe měřeny. V tuto chvíli Evropská unie a komise používají eh, některé ukazatele nebo možnosti měřit to, tedy eh, to, co poskytuje Světová banka a tak dále. A já si myslím, že Možná by tady mohl být nějaký jeden jeden uh, ukazatel. Možná by bylo dobré specifikovat eh, tu korupci, která vás zajímá, co tam přesně chcete měřit, jaké chcete eh, měřit programy, jaké tam budou výsledky a tak dále. A potom je možné přejít do dalších oblastí a využívat specifičtější eh, oblasti, kde použijete třeba barometry, existuje euro, eurobarometr, ale pak jsou tam jiné a tam potom můžete mít mnohem užitečnější základ pro eh, sledování eh, reform a třeba i úrovně korupce. Pokud jde o rozpočtovou podporu a kondicionality, kondicionalitu, tady se o tom hodně hovořilo, Samozřejmě Evropská unie by měla eh, praktikovat kondicionalitu, to je dobré mít tady takový přístup v případě zneužívání fondů, vidíme to i v oblasti eh, politiky sousedství, tam je princip více za více, ale nepraktikuje se to stejným způsobem na rozvojové země. Potom to, že chcete uplatňovat kondicionalitu, to samo o sobě není strategií, protože existuje mnoho různých způsobů, jak tady eh, postupovat, poskytovat podporu, z rozpočtu a e, literatura se v podstatě neschoduje na tom, zda to funguje nebo jak to funguje. A jak to tedy vnímá komise, e, že by to mohlo fungovat? A potom by mohli tedy na základě toho dát některé operační praktické pokyny e, pro lidi v praxi, to by, to by bylo velmi užitečné. Pokud jde o kombinování různých přístupů v souvislosti s kondicionalitou a co dělat v zemích, kde jiní aktéři možná nejsou tak striktní, pokud jde o dodržování kondicionality, na to navážu. Um, zní to téměř jako taková anekdota, ale je to pravda. Uh, kde si se sešli uh, dárci a chtěli mít kolektivní přístup ke korupci, byl tam určitý korupční skandál a reakce dárců byla, že řeknou, že stahnou eh, eh, své finanční dary a vláda se ptala, kolik, řekněte nám kolik, tak abychom se mohli obrátit na eh, další strany a kompenzovat to. A když pochopili, že by to mohlo znamenat, že budou mít snížený eh, rating od Moody, eh, což by znamenalo méně investic, tak jim to začalo působit skutečné starosti a náhle opravdu chtěli provádět eh, reformy, byli ochotní je provádět a začali naslouchat. Takže možná, že bychom mohli říci, že už to nebude zas až tak snadné vyvíjet tlak na vlády pokud je o eura, dolary a tak. Ale um, um, existují tady mnohem efektivnější nástroje, pokud se tedy uh, dáci spojí. Potom určité pokrytectví, kdy se očekává, že země rozvojové uh, budou uh, dosahovat nebo se přibližovat standardům v Evropě. A, a v Evropě je taky korupce. Takže proč předpokládáme, že každé euro, které půjde do rozvojových zemí, že, že tam se z toho nestratí ani jediný cent? když i e, u nás se ty, ty peníze v naší administrativě ztrácí. Takže já vím, e, že to je docela tvrdé, ale kolik korupce je přiměřené Eh, když poskytujete určitý eh, dar nebo pomoc v rozvojových zemích, tam je určitá úroveň, kterou asi musíte akceptovat. Logicky k tomu dojde a jde o to, jak velká míra to ještě může být nebo je snesitelná. Děkuji. Děkuji všem za tuto velmi zajímavou výměnu názoru. Zatím ještě nevíme, jaká je závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy, protože hlavní výbor, příslušný výbor tedy LIRBE, zatím ještě eh, svůj harmonogram nepotvrdil, eh, takže se v tuto chvíli pustíme do dalšího bodu, a to je humanitární krize v Jižním Sudánu. Um, ehm. This is of course a very topical. Toto je samozřejmě velice eh, aktuální záležitost době čtvrtého výročí nezávislosti Jižního Sudánu došlo eh, k dalším projevům násilností a dva miliony lidí eh, byly vyhnáni ze svých domů a eh, většina Sudánců, tedy většina z nich dětí, uprchla do sousedních zemích. Více než 2,75 milionů lidí, téměř čtvrtina obyvatel, bude mít velké problémy s nedostatečnou bezpečností potravinovou do konce roku. Různé operace jsou v ohrození a e, dochází také k porušení mezinárodního, k porušování mezinárodního humanitárního práva. Situace je skutečně alarmující e, těchto lidí a je to znepokojivé e, pro výbor DV. Chtěl bych požádat řečníky, aby se usadili Eh, vepředu za řečnickým pultem. Já se omlouvám, asi jsem postupoval příliš kvatně. now we can, we can. Dobře, můžeme tedy pokračovat. Jsem velice potěšen, že zde mohu přivítat naše význačné hosty. Je tady pan Jean-Louis Dobrouver z DG Echo, paní Joyce Luma, z Světového potravinového programu, paní eh, Laila Peters z UNICEF a je tady také pan Oskar Mundia z UNHCR. Prvním řečníkem bude pan de Brouwer. Eh, já doufám, že váš příspěvek bude trvat tak pět až sedm minut. Vím, že je to krátká doba, ale doufám, že se vám to podaří. Right. Uh, okay. Uh, Ladies and Dámy a pánové, dobré odpoledne, pane předsedo. Dnes je 14. července, takže část prezentace bude ve francouzštině, ale to, na tom by nemělo záležet v angličtině či ve francouzštině. Eh, chceme se s vámi podělit o obavy o velmi závažnou humanitární situaci. Sám jste to řekl, pane předsedo, ve vašem úvodu. Krize v Jižním Sudánu, která je stále na úrovni 3, pokud jde o hierarchii krizí v systému OSN, je jednou z nejvážnějších humanitárních krizí ve světě dnes. Přibližně milion 600 tisíc přemístěných osob uvnitř země, 600 tisíc uprchlíků v sousedních zemích a 165 tisíc osob v oblastech chráněných poblíž základen sil OSN. Tedy zdůrazňuji stále více regionální charakter této krize a má to nesmírně destabilizující účinek na sousední země, protože stále větší toky uprchlíků a přemyslných osob sem přicházejí. Pan eh, Christos Trianidis, eh, komisař pro humanitární pomoc, navštívil před šesti týdny Jižní Sudán, také byl v Etiopii a chtěl sdělit eh, jasnou informaci kterou opakoval potom skrze tiskové zprávy, kterou zveřejnil společně s paní vysokou zástupkyní Mogherini. A ta sdělení jsou jasná, přesná, je to výraz solidarity s obyvatelstvem Jižního Sudánu a podpora a uznání, které dlužíme humanitárním organizacím a jejich pracovníkům, kteří působí eh, v mimořádně náročných podmínkách. A mějme na paměti, že od prosince 2013 30 humanitárních pracovníků přišlo o život v Jižním Sudánu. A sklady a základny deseti agentur, deseti humanitárních agentur byly vyrabovány či zničeny od dubna letošního roku. Takže to jsou dvě čísla, která ukazují na tvrdost podmínek, ve kterých působí humanitární pracovníci v této zemi. Pan Strianides také zdůraznil, že situace je neudržitelná středně i dlouhodobě. Neudržitelná ze dvou pohledů. Za prvé, pokud je o politické příčiny, čelíme humanitárním dopadům boje mezi dvěma muži, mezi dvěma klany, které bojují o moc a privilegia, která s tím souvisí a která pohrdají absolutně, ať jsou jejich projevy jakékoliv, vůči utrpení eh, vyvolaném lidem, za který odpovídají a za jejich ochranu odpovídají. Současně také připomněl, jak eh, lídrům opozice, členům vlády, se kterými se sešel, jakou mají odpovědnost v tomto směru. A současně tato situace je neudržitelná, co se týče snah mezinárodního humanitár, mezinárodního humanitárního společenství. Spoluřečníci a kolegové budou mít možnost připomenout význam eh, potřeb, kterým čelíme a je stále obtížnější eh, pro dárce reagovat na tato očekávání a potřeby. Také vzhledem k něčemu, co je dobře známo eh, ve vašem výboru, pane předsedo, vzhledem k tomu, jak se množí eh, rozsáhlé humanitární krize, která je, eh, toto zmnožení je bezprecedentní. A po návratu pan komisař Strianides eh, spolupředsedal 16. června spolu s panem O'Brienem z nového představitele UNHCR druhé, druhé výzvy pro vyhledávání darů. Dary byly schromážděny, přísliby darů byly zaznamenány ve výši 245 milionů euro. Je to nezanedbatelná částka, ale my už víme, že ta částka bude nedostatečná pro pokrytí potřeb, které jsou odhadovány do konce roku. Poslední bod, který chci zdůraznit, pane předsedo, než předám slovo kolegům mimořádná násilnost, která poznamenává tento konflikt. Já vám přečtu úryvek v angličtině. Minimálně 182 žen a dívek bylo uneseno a minimálně dalších 79 bylo podrobeno sexuálnímu násilí, včetně hromadného znásilňování. V deva, deve, případech ženy a dívky byly upáleny a potom zna, před, poté, co byly znásilněny, minimálně dvou vesnicích byly eh, ženy a dívky zastřeleny poté, co byly eh, hromadně znásilněny. To je zpráva, to je úryvek ze zprávy eh, mise OSN která byla zveřejněna 29. června a svědectví je od přeživších a po vládní ofensivě ve státě Unity. Ve svém usnesení Rady bezpečnosti eh, Rada bezpečnosti zmiňuje válečné zločiny. Existují odůvodněné eh, domněnky, že byly spáchány zločiny proti lidskosti, jak opozičními, tak vládními vojsky. A toto usnesení odkazuje na další náznaky etnický charakter tohoto konfliktu. Existuje na obzoru řešení, vystoupí na to téma jiní, ale obvykle říkáme, že ta krize je humanitární, ale řešení je politické. Zatím eh, krátkodobě žádné řešení nevidíme a k tomu se ještě přidává zhoršení zcela pozoruhodné ekonomiky v Jižním Sudánu. Země, která je na pokraji krachu díky tomuto konfliktu. Tím skončím, pane předsedo. Chci poděkovat vašemu výboru, že rozhodl o schromáždění tohoto panelu dnes odpoledne a pokud jednu krizi nemůžeme zapomenout, eh, pokud je o naši humanitární a morální odpovědnost, tak je to skutečně krize v Jižním Sudánu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Dalším řečníkem je paní Luma. Pane předsedo, dámy a pánové, dobré odpoledne. Jižní Sudán čelí nejhorší krizi od své nezávislosti a poslední eh, analýza ukazuje, že 49 tedy 6 milionů obyvatel čelí akutnímu hladu v následujících měsících. Průměrně každé, dítě, každé šesté dítě do pěti let trpí nedostatečnou výživou. Pět z deseti eh, států v regionu maj, mají nedostatečnou výživu na vysoké úrovni. Ekonom, ekonomika velmi trpí, došlo k vysokým výdajům na zbrojení a nízkým příjmům z ekonomiky. A příliv zboží je sporadický a to ještě zatěžuje obyvatelstvo, zejména chudé ve městech Nedávná eskalace násilí ve státech Unity a, a pana je a Horní Nil je ještě tedy umocňuje z, nedostatečnou výživou. Tisíce lidí byly interně přimístěny, e, řada dalších lidí přišla o život a pro mnoho dalších jejich život a jejich způsoby, jejich prostředky byly zničeny dochází k násilí během období setí a mnoho lidí nemohlo zasít. A nyní e, jsme, ne, nevidíme cestu, že by se situace zlepšila. Vzhledem k bezprecedentnímu rozsahu e, potravinové, e, potravinového nedostatku jsme vytvořili systém pro pomoc zasaženým populacím. Světový eh, potravený program spolu s mezinárodním společenstvím spustilo v roce 2014 mechanismus rychlé pomoci a skrze tento mechanismus eh, nalehavá pomoc byla poskytnuta v regionu. Vynuli jsme mobilní týmy a také zásobování ze vzduchu. V současné době Světový potravní program má 27 mobilních týmů, které zachránili populaci na různých místech. Dopad krize se neomezuje pouze na region Horního Nilu, ale vidíme eh, ekonomický úpadek a nedostatek služeb, které eh, způsobují eh, nedostatek potravinové bezpečnosti a špatnou situaci v oblasti výživy. A tady Světový potravinový program poskytuje pomoc a vyplňuje nedostatek potravin a současně obnovuje způsoby obživy a vytváří odolnost. Světový opravy program UNICEF spustili společný nutriční plán v červnu 2014, aby zvýšili, aby řešili nedostatek výživy v celé zemi. A to mělo za nás za následek lepší řešení v oblasti prevence a řešení aktivit v oblasti akutního nedostatku potravin průřezově Světový potravní program řeší tedy způsob podpory od potravin přes hotovost a vouchery. A skrze tuto snahu Světový potravní program pomohl 2,2 milionům osob. Velkorysá podpora poskytnutá humanitárními partnery, včetně Evropské komise nám velmi pomohla a já jsem za ní hluboce vděčná. Avšak e, nyní čelíme stále náročnějším operačním prostředí. Nedávná eskalace e, bojů omezuje přístup našeho programu do populací, které jsou nejvíce zasaženy a musíme eh, vyjednávat eh, přístup přes frontové linie. Někdy nám je přístup odepřený, někdy je příliš nebezpečné, aby humanitární pracovníci tedy pronikli na toto území. Jsme vedeni snahou o to hlavně neškodit a snižili jsme rozsah našich mobilních týmů, abychom zajistili bezpečnost příjemců i členů mobilních týmů. A někdy ta společenství nám sami sdělují, že bychom tam neměli chodit, protože ta, to území je nebezpečné. Náš přístup byl společně veden spolu s humanitárním společenstvím a na některých místech také zahrnoval eh, rozdávání eh, eh, setů pro přežití, kde jsou moskytiéry a také vysoce energetické sušenky a toto jsou věci, které nemůžeme poskytovat dlouhodobě. Nebezpečí se šíří, které byly v minulosti známy jako stabilní. A přeprava je větší výzvou v Jižním Sudánu. Už neexistují bezpečnostní koridory, které um-, umožňují bezpečný přesun e, potravin a zboží. E, zaznamenali jsme rabování e, nákladních aut s humanitární pomocí a výsledkem toho jsme museli dočasně přerušit přepravu zboží v, eh, v těchto koridorech. Přeprava potravin v koridorech je také stále nebezpečnější, protože plavidla musí také projíždět eh, pod kontrolou různých ozbrojených skupin. A kontrola je roztříštěná na všech stranách. Součas využíváme hlídky mise OSN, která poskytuje bezpečnost jak při dopravě na řece, tak na silnicích. Špatné, špat, špatný stav silnic také narušuje přepravu zboží. 60% země je nedostupná, když začne období dešťů, bez oprav se stále zmenšuje, zkracuje doba, kdy se mohou eh, nákladní auta pohybovat. A 88 tisíc tun potravin bylo, bylo dopředu eh, rozmístěno na různých místech v roce 2015, avšak nemůžeme eh, tyto požadavky naplnit kvůli nedostatečné bezpečnosti a nedostatku zdrojů i, když eh, chceme snížit náklady díky tomu, tomu předběžnému rozmístování, tak letecké dodávky budou požadovány v některých místech a to je vlastně eh, poslední eh, možnost, jak zásobit nejzoufalejší obyvatelstvo. Světový potravinový program zažil finanční omezení v roce 2015. Abychom zajistili, že omezené zdroje budou použity pro ty nejpotřebnější, vytvořili jsme priority a tyto priority znamenají omezení přísunu pro 250 uprlíků od příštího měsíce. A také jsme se soustředili na nutriční pomoc v těch, pouze v těch nejvíce zatížených státech. Tam, kde společenství potřebují globální potravinovou pomoc, jsme schopni poskytovat eh, dá, tedy dávky pouze jednou za dva nebo tři měsíce a měli bychom tam mít každý měsíc. Abychom mohli splnit ty kritické, nejkritičtější potřeby, náš program musí vyplnit eh, nedostatek financování v rozsahu 183 milionů dolarů v následujícím půlroce. Bez dalších zdrojů bude třeba dalších opatření a další, další vytvoření priorit, kdy některé populace, které mají akutní nedostatek potravin, prostě nedostanou potraviny přes frustraci z nedostatku politického pokroku, kdy, který by ukončil tento konflikt, eh, lidé v Jižním Sudánu zoufale potřebují podporu mezinárodního společenství. Světový potravní program bude i nadále dělat maximum pro to, aby poskytl potravinou pomoc tam, kde je to nejvíce potřeba. My jsme dostávali velkou podporu od Evropské komise, velmi si toho vážíme. Nejen co se týče finanční podpory, ale také kolektivní snahy o ochranu humanitárního prostoru a poskytování eh, pomoci těm, kteří ji potřebují. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Loma. A dalším řeční, další řečnicí je paní Peters. Máte slovo. Dobré odpoledne. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, vážení kolegové, eh, za ESVČ, DG ECO, DEVKO, eh, eh, kolegové z OSN a kolegové z občanské společnosti. Já tady hovořím eh, za naši základnu z Jižního Sudánu. Nebudu používat mou prezentaci, protože nemáme čas. Zmíním se jenom o některých věcech. Hovořím o, tedy za o kancelář v Jižním Sudánu, kancelář UNICEF, a chtěla bych tady poděkovat Evropské unie především DG DEFCO za obrovskou velkorysou podporu od minulého roku. Dostali jsme více než uh, eh, 15 milionů euro od DG ECO Díky této podpoře se nám podařilo toho dosáhnout opravdu mnoho. Zachránili jsme mnoho životů eh, dětí a eh, dodnes eh, s velkorysou podporou od DG Eco a od evropských členských států a dalších dárců jsme mohli zachránit 63 tisíc dětí před Eh, smrti ze eh, podvýživy. Eh, také jsme tady díky očkování zachránili mnoho dětí proti obrně, mnoho dětí se dostalo zpátky do škol. A toto bylo možné jenom díky obrovské podpoře Budoucnost dětí eh, Jižního Sudánu eh, není růžová, eh, je spíše temná. Máme teď čtyři roky výročí nezávislosti Sudánu a během těchto čtyř let došlo k velkému porušování práv dětí, brutalita, zabíjení a jak zmínil kolega z DG Eco, tak je jasné, že vraždění dětí, žen, Eh, a dívek musí být ukončeno. Je to velmi důležité, aby se mezinárodní společenství zmobilizovalo a zastavilo eh, tuto nesmírnou brutalitu. Mezinárodní společenství eh, musí zmobilizovat společné síly a zvýšit přístup Eh, tak, abychom mohli monitorovat eh, ty případy, kde dochází k porušování eh, a abychom mohli poskytnout pomoc. Jak zmínil kolega z VFP, tak v tuto chvíli máme velký nedostatek finančních prostředků. Tady je potřeba zjistit nebo objevit způsoby, jak financovat humanitární pomoc a také rozvojovou pomoc Eh, rozvojové financování má mnohem větší eh, možnosti než pouze rozpočet v humanitní oblasti, tak abychom mohli navýšit eh, reakci a abychom mohli udržet všechny ty akce, které jsme zatím realizovali prostřednictvím financování humanitární pomoci. Máme několik podnětů, jak pokračovat. Chtěli bychom, nebo přáli bychom si uh, vyvinout větší úsilí pro ehm, zvýšení současných eh, programů v oblasti výživy. Zatím eh, se to dělá v rámci eh, VFP, ale také s mezinárodními partnery. Chtěli bychom to současné to současné úsilí, jak děti vrátit do škol, by, jak by to mohlo být ještě posíleno a zaměřit se také na mírotvorbu. Zatím to financovala Evropská unie, možná, že tady bychom se mohli zaměřit i na jiného dárce. Myslím si, že to zatím stačí. Děkuji, vy jste nevyužila svou dobu zcela. Poslední řečík je pan Mondia. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za tuto příležitost eh, zde před vámi dnes odpoledne hovořit um, hovořit tady po předchozích třech řečnících eh, není jednoduché. O mnohé už bylo řečeno a já budu hovořit o regionální eh, dimenzi. Tady se dnes hovořilo o interní eh, dimenzi, ale je tady také regionální dimenze. Velmi rychle projdu svou prezentací, zaměřím se na ty čtyři země, které krize eh, zasáhla. Nejprve bych uvedl, že před deseti lety, eh, když eh, bylo podepsáno CPE, tak bylo méně eh, jihosudánských uprchlíků, protože v tuto chvíli máme více než 738 tisíc jihosudánských uprchlíků v různých zemích eh, tohoto regionu. A je zřejmé, mm, že nedávno eh, se zintenzivněly boje, tak jak uvedli řečníci a to vedlo nejen eh, k eh, internímu vysídlení eh, jižních sudánců, ehm, ale došlo i k vysídlení do Sudánu. Profil uprchlíků v tomto regionu je následující, většinou jsou to ženy a děti, 80% z nich jsou ženy a děti, takže toto je opravdu velice zranitelná skupina a proto eh, naše intervence musí být zaměřena eh, zejména na tento konkrétní profil. Neměli bychom zapomínat na to, že eh, jsou také sudánští uprchlíci, ty jsou většinou z Unity a z Horního Nilu, to jsou hlavní centra těch bojů. Je potřeba chránit tyto uprchlíky a zachovat civilní eh, charakter těchto operací. To je velká výzva. Je potřeba poskytovat materiální pomoc, protože, a je to obtížné, protože se tady bojuje, takže je ohrožena bezpečnost. Díky tomu je to velmi nákladné a téměř nemožné. Chtěl bych se eh, připojit eh, k panu eh, de Breverovi v tom, že je to velice riskantní a obtížné, ale musíme to dělat, protože jde o lidské životy. Eh, nebudu hovořit o těch číslech, eh, která tady vidíte, jen bych uvedl, že ta čísla, eh, která jsou zcela vpravo v té prezentaci, to jsou čísla uprchlíků, které očekáváme z Jižního Sudánu do konce roku. A vidíte, že v rámci Sudánu je tady téměř 5 tisíc uprchlíků méně, než bylo naplánováno v polovině roku. Takže vidíte, jak je to dramatické, jak moc lidé prchají. Na tomto slajdu eh, vidíte pouze takový obrázek, kde si můžete udělat představu o eh, rozměru eh, vysídlení v rámci Sudánu i mimo 2,5 milionu lidí, těch se to týká. 1,5 milionů, to jsou vnitřní vysídlenci, 265 tisíc, to jsou tedy e, uprchlíci uvnitř Jižního Sudánu a potom jsou tam čísla, která se týkají uprchlíků do jiných zemí. A další obrázek, prosím. A tady jak říkal pan de Brouwer, eh, vidíme potřebu politického řešení, protože my v oblasti humanitární eh, řešíme to, čemu se říká eh, ta, ta nouzová, nouzová pomoc, že vlastně upozorňujeme na ten konkrétní, nebo řešíme jenom to nejnaléhavější, ale je to potřeba řešit hlavně politicky. Tady opravdu potřebujeme politické řešení tak, aby se lidé s tím vším mohli vyrovnat. Eh, moji PowerPointovou prezentaci těm, kteří mají zájem, samozřejmě zašlu. V rámci Jižního Sudánu máme problémy s ochranou uprchlíků. To je vše, co jsem chtěl říct s tímto sledem. Další věc. Potřeba podpořit hostitelské komunity a vlády v těch regionech, kam směřují uprchlíci. To je velmi důležité. Ti, kdo prchají, ať už je to do severní části eh, Ugandy a nebo třeba Keni, nebo do východní části Etiopie, nebo jižní části Sudánu. Všichni tito směřují do oblastech, kde eh, ty komunity sami o sobě mají eh, problémy, takže je to velmi nepřá, nepří, nepříznivé pro přijetí nových uprchlíků. A tyto komunity, eh, ty vlastně eh, na ty se musíme také zaměřit. Když tam nebude mírová situace, tak bude těžké ochránit eh, příchozí uprchlíky. Tyto vlády a komunity, které mají velké problémy sami ty, a s tím problémy s těmi uprchlíky musí být podpořeny tak, aby tam opravdu byla konkrétní podpora, aby se to eh, konkrétně zrealizovalo. Vlády v těchto čtyřech zemích eh, nechaly své hranice otevřené a to je velice důležité eh, také pro nás, protože přístup k tomu území, to je to, co potřebujeme, proto abychom je mohli chránit, ty uprchlíky. A všechny čtyři země to zachovaly, nechaly své hranice otevřené. Um, Potom eh, v některých zemích má, v některých oblastech máme určité eh, problémy, ale celkově mohu říci, že tady bylo dostatek půdy a tam, kde jsme ji neměli, tak to nebylo kvůli tomu, že by byl nedostatek vůle, ale protože centrální a regionální vláda eh, vlastně tady to nemají vyřešeno a je potřeba to vyřešit předtím, než je možné eh, tu zemi tu budu zpřístupnit dále. Koordinace reakce nebo na tedy uprchlíky ve většině zemí máme eh, určité programy a já vám to potom ukážu, až se dostaneme na ty konkrétní stránky. Eh, regionální eh, reak, plán reakce pro uprchlíky, jak je vidět na tomto slajdu, eh, má postupy určitého vzoru v těchto čtyřech zemích. Máme tady 810 milionů dolarů od mezinárodního společenství. Děkujeme také Evropské unii za velkou podporu, kterou nám poskytla DG Ecom. Tady vidíme ty země, já to nechci ehm, celá podrobně rozvádět, protože pan předseda se na mě již dívá eh, s tím, že nemáme dost času. Ale tady jsou klíčové věci, které potřebujeme, materiální věci. Potraviny jsou samozřejmě důležité, eh, zdraví, výživa, přístřežky, Eh, hygienické prostředky na mytí, vzdělávání, to jsou tedy ty hlavní věci a ochrana samozřejmě. Tam jsme nedostali tolik strojů, kolik bychom si přáli. Dostali jsme pouze 13% z našeho, z toho, oč, oč jsme žádali. Pokud nebudeme mít tyto prostředky, tak to znamená, že nebudeme schopni splnit eh, naše potřeby nebo to, co je potřeba. A víme, že v Keně nebo v Ugandě a dokonce i v Jižním Sudánu jsou plány, eh, jak vlastně eh, přerušit dodávky potravin. A my bychom opravdu chtěli zdůraznit, že potřebujeme podporu v této oblasti, protože eh, v případě uprchlíků dochází k tomu, že někdy nemají dostatek potravy, když je mají, tak je sdílí s těmi hostitelskými Jo, a vlastně, když nemají dostatek potravin, tak oni soupeří s hostitelskými komunitami a to může být eh, velký problém. Na tomto obrázku bych chtěl zdůraznit zejména to, že potřebujeme soustavnou ochranu tak, aby my bychom mohli i nadále se obracet na vlády a podporovat eh, místní komunity, tak, eh, aby eh, tady bylo to, co je potřeba pro tedy tu udržitelnou pomoc a je tady opravdu mnoho dětí, které jsou bez doprovodu, 35 tisíc dětí bez doprovodu. A většinou ty uprchlíci jsou, tam jsou Eh, domácnosti, které vedou hlavně ženy. Ženy jsou hlavou domácnosti. Dále eh, k roku 2015 máme v roce 2015 tady vidíme hlavní priority, které uh, jsou se na tomto obrázku, pokud je o tyto čtyři země. Samozřejmě přístup k potravinám, k vodě, vzdělávání, protože opět velmi často dochází k tomu, že eh, děti tady nemají přístup ke školám a my bychom to rádi vylepšili, protože, jak uvedli někteří kolegové, eh, ten konflikt, tak jak byl rozpoután, eh, tam je zřejmé, že nebude brzy vyřešen a tady, do čeho by se dalo investovat, je vzdělávání dětí tak, aby až se ty děti eh, vrátí, tak eh, to bude ku prospěchu všem eh, občanům a společnosti. Uprchlíci, kteří odešli před deseti lety, protože některé ty, někteří ty uprchlíci v tomto regionu už jsou vysídleni po několikáté a mnozí z nich vlastně s námi spolupracují, snaží se pomáhat ostatním uprchlíkům, protože oni se jim dostalo vzdělání, například v Ugandě, Etiopii, eh, v Keni. Takže opět klademe velký důraz na vzdělávání. Je třeba do něj investovat více než jinde. Další slide. Chtěl bych se velmi rychle dotknout některých zemí, Etiopie v tuto chvíli je tady 211, 211 eh, eh, tisíc uprchlíků a pardon, 276 tisíc uprchlíků a 211 tisíc jich eh, přišlo nedávno. A já jenom velmi rychle projdu těmi slajdy. Dále tady máme Keniu, 46 tisíc, tady opravdu potřebujeme infrastrukturu. Jižní Sudán, ten jsem sem také uvedl kvůli uprchlické situaci, se kterou zápolí pět Sudán. Tady více než 80 tisíc uprchlíků bylo přijato tento rok, potom Uganda, tam to bylo víceméně předvídatelné, ty počty e, vysídlenců. Eh, vláda tady plán, plánovala nebo přistoupila k usazování některých uprchlíků. Eh, tady vidíte čísla na dalším harmonogramu, jaká je potřeba které země nebo v jaké zemi eh, se počítá s jakou potřebou finanční. A já bych teď chtěl poděkovat DG ECO Evropské unii za neustálou podporu. Myslíme si, že tato krize v Jižním Sudánu bude eh, trvalého charakteru. Je velice nepravděpodobné, pokud nedojde k nějakému náhlému politickému řešení, že by uprchlíci přestali překračovat hranice, protože eh, mnozí z nich jsou po několikáté v této situaci a ty oblasti, odkud pochází, ty byly zcela rozvráceny, takže oni vlastně nemají možnost se vrátit, nemají kam se vrátit. Děkuji. Děkuji, to bylo velmi zajímavé. využil jste veškerý čas. Než eh, se pustíme do rozpravy s našimi poslanci, uvidíme krátký film, příběh Niaje o smutném osudu přemístěných osob díky misi OSN v Jižním Sudánu. A ten film není příliš dlouhý, prosím. Sasa yuko ambako kugunga amaru jesha mukama bagiye mashyamba amaru duheza hawa hawa nzara nzara kaya na niliruno wa mungu chomneka hatu nindiyoka kon sopo siang siang ini yang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 máme dva řečníky, pan Guerrero. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát všem řečníkům za jejich prezentace. Zejména děkuji za ty, stejně tak jako paní Loma, paní Peters, Reprezentují organizace, které mají své humanitární pracovníky přímo v terénu. My samozřejmě víme, že jsou podporováni Evropskou unii a já jim chci poděkovat a vyslovit veliké uznání za jejich práci v tak obtížných, dramatických a neudržitelných podmínkách, eh, kdy jsou ohroženi i na svých vlastních životech. Eh, po vyslovení tohoto uznání domnívám se, jak údaje, které se nám předložily, týkající se množství osob, které jsou v situacích hladovění, hnání ze svého domova, eh, uprostřed války, uprostřed násilné situace, po té, co jsme viděli všechny tyto údaje a po té, co jsme viděli toto video, které ukazuje to násilí na ženách a konkrétně násilí na dětech, rád bych krátce uvedl tři, čtyři úvahy. Za prvé to, co už tady zaznělo, eh, hluboká humanitární krize vyplývající z ozbrojeného konfliktu a tudíž má své kořeny a jediné řešení politick, na politické úrovni a znovu nastolení míru v situaci, kdy země sotva dosáhla nezávislosti a hned nastal válečný konflikt, který je čím dál tím více destruktivní, ničivý. Myslím si, že bychom měli žádat Evropskou unii, vysokou představitelku, aby zintenzivnila své úsilí eh, pracovat na mírovém řešení. Eh, a jestli mám správnou informaci, naposledy, eh, naposledy, kdy se diskutovalo u Sudanu na Radě pro zahraniční záležitosti, bylo v roce 2014 v prosinci a od té doby uplynulo půl roku, situace se zhoršuje, válka je čím dál tím horší Možná, že tedy nastal příhodný okamžik, aby se na té vysoké politické úrovni Evropské unie zahájila rozhodná akce ve spolupráci s Africkou unii. Pan Mundi nám tady jasně řekl, že čelíme regionálnímu konfliktu, který se nesoustředí pouze na Súdán a má tudíž politický dopad na celou Africkou unii a proto je nezbytné abychom zde spolupracovali s Africkou unii eh, z politického hlediska. Evropská unie prostřednictvím vysoké představitelky a prostřednictvím Rady pro zahraniční záležitosti a eh, spoluprací s Africkou unii by se tady mělo navýšit naše úsilí. Za druhé zdroje, prostředky Eh, bylo nám řečeno, a já jsem také předtím měl eh, rozhovor s paní Luman se zástupkyní eh, programu OSN pro potraviny. Ona řekla, že v prvním roce byli schopni uspokojit základní potřeby po potravinách, ale že v druhém roce, jak se válka stupňovala, tak s deficitem od minulého roku nejsou schopni eh, zabezpečit základní zásobování potravinami, eh, protože země nebyla, země nebyla vůbec schopná sama pro sebe něco vyrábět. Když se podíváme na to, že výrobní zóny se nacházejí uprostřed války, zejména v tomto období velkých dešťů eh, není možné Eh, tady něco pěstovat, když se podíváme na technologické změny zbraní, kde dříve se prostě došlo k zastavení války tím, že nastaly deště, ale v době technologického rozvoje už to tak není a boj pokračuje. Za třetí bych rád podtrhl skutečnost eh, nezbytnosti vzdělávání a UNICEF. Všichni eh, členové výboru E, vědí, že my se velice zajímáme o to, abychom mohli poskytnout vzdělání dětem i uprostřed humanitární krize, zejména když je to i důsledek válečného konfliktu. A je třeba, abychom rozvíjeli různé iniciativy, abychom mohli dát k dispozici více prostředků pro vzdělávání dětí v tomto kontextu krize. A proto potrhuji to, co řekla zástupkyně UNICEFu paní Peters o navršení nezbytnosti pro to, abychom tady nalezali více prostředků. A pak jsem se chtěl odkázat na jednu věc, kterou mi navrhly určité organizace, které pracují v terénu. A sice nezbytnost rozšířit koncepci tzv. prioritních území když máme nedostatek prostředků, tak má svou logiku, že se soustředíme na vydávání těchto prostředků v místech, kde tedy eh, s největší intenziv nejvíce jsou eh, zapotřebí a doposud se do donátoři soustředili státy na oblast horního Nilu. Ne- ale eh, zřejmě, jak se, zjevně, jak se tedy rozšiřuje konflikt, je třeba, abychom na to reagovali odpovídajícím způsobem a nesoustředili vydávání prostředků pouze na toto území. A vícekrát tady zaznělo, ale vždycky my tady hovoří, vyslovujeme se pro iniciativu vytvořit ehm, spojení mezi humanitární pomocí a rozvojovou politikou. Já jsem se chtěl zeptat, jak, do jaké míry spolupracuje AVKO a DEVKO eh, pro možnost reakce na tuto krizi. Thank you. Děkuji. Pan Celer a pak paní Hajbuch. Děkuji vám, pane předsedo. Jižní Sudán není poprvé tematizován tady a žel bohu i vy se nám eh, ne, nemohl dát lepší informace než takové, které jsme doposud měli. Naopak eh, situace se zdá se stále zostřuje a stále zhoršuje. Já jsem v lednu v roce 2011 měl čest jak jako pozorovatel EU se zúčastnil referenda k nezávislosti na Jižním, v Jižním Sudanu a viděl jsem ta velká očekávání a empatii lidí, jak vítali nezávislost a zároveň jsem, mám ve svém sousedství v Berlíně, kde bydlím eh, člověka z Jižního Sudanu, eh, který mi tehdy řekl, nezávislost v Jižním Sudanu lidem štěstí nepřinese, protože teď se nebude bojovat mezi jihem a severem ale ty warlords, kteří tam eh, mají rozhodující pozici, eh, budou eh, válčit v Jižním Sudánu, aby ho přivedli do propasti k zániku a bohužel se zdá, že se to stává pravdou. Rezervy, které se nacházejí na severu, už byly takřka ochromeny, co se týče zemědělské výroby a, a i průmysl, protože podniky, které tam byly, se stahují z tohoto území. Nemohou totiž zajistit bezpečnost svých týmů. A poté, co jste vyjádřil vy, jaké e, proudy uprchlíků jsou tady nejenom v Sudánu samotném, ale i v okolních zemích mm, a není prostě dohlednutelný konec uh, mám pocit, že nemáme vůbec žádnou naději v rámci východoafrického společenství se uzavřely dohody eh, o příměří, ale mezi tím žádné z těch příměří netrvá ani 24 hodin. A myslím si, že tedy nastala doba, abychom se snažili tento konflikt vyřešit jiným způsobem, než jsme to dělali do posud. Apely na tam, konaj, na tam jednající osoby zřejmě nepomáhají. Když se musím přečíst, že v červnu koordinátor, který tam byl nasazen pro koordinaci humanitární pomoci z OSN, bez údaje důvodu byl vykázán vládou jeho sudánskou. Pak si myslím, že jsme dospěli k bodu, kde je třeba pochybovat o vůli dospět k mírovému řešení v zemi ze strany tamní vlády. A pak tedy nám už nepomohou žádné apely. Pak potřebujeme sankce. A e, tady mezinárodní e, společenství, protože už to není jenom konflikt v Jižním Sudánu, ale vy už jste vylíčili, jakým způsobem eh, jsou tím dotčeny okolní státy. V tom případě musí mezinárodní společenství zasáhnout a my máme rozličné možnosti, jak zasáhnout. Ku příkladu, jako jsme to udělali v rámci konfliktu na Ukrajině vůči Eh, tehdejším odpovědným činitelům, čili blo- zablokování kont, zákaz vycestování a tak dále. Já jsem si někde přečetl, že máme 14 tisíc eh, vojáků modrých helem, čili Spojených národů eh, v Jižním Sudanu, ale i tentokrát bychom tady měli být aktivnější, abychom zabránili tomu nejhoršímu. Na každý pád jak už jsem řekl, pouze slovními apely eh, lidem v Jižním Sudánu nebudeme schopni pomoci. Tady potřebujeme drastičtější opatření a tady musí Evropská unie a zahraniční politika našich jednotlivých států spolupracovat s OSN a odpovídajícím způsobem něco udělat. Okay, thank you. Mrs. Yeah, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla eh, navázat na to, co právě řekl můj kolega. Já jsem přesvědčena o tom, že je třeba přemýšlet o sankcích a není možné, aby se jenom pár velitelům hrozilo, že eh, se zablokují jejich účty nebo že už nebudou moci cestovat, protože já si myslím, že to jsou ti velitele, které disponu, kteří disponují velikým majetkem zahraničí a vydají se na velké cesty. Mm, eh, my musíme posunout tu úroveň sankcí nahoru. Možná, že tam bude jeden ten či druhý u toho, to nechci vylučovat, ale když se podíváme na to, co se děje, podíváme se na tu systematiku, jakou se ničí vesnice, které se plundrují, kde se ženy znásilňují, kde se vyhánějí lidé. Zatím přece musí vězet nějaké skryté plánování, na to se musíme podívat, jak to vypadá, kde začíná tento řetěz rozkazu a musíme se podívat na specifiku státu. Není možné předtím zavírat oči. A když potom hovoříme o sankcích, tak musíme také dávat pozor na to, abychom tedy vybrali také ty správné. A já jsem také přesvědčena o tom, že jak bych to měla říci, musíme tady jít dál, než tak, jak jsme doposud byli zvyklí, když, by to, když jestli to chceme zarazit. Humanitární pomoc na jedné straně je samozřejmě velice důležitá, ale vy sami jste řekli, jak důležité je, aby prováděli svou práci nejenom, že chybí peníze, e, což pro mě je nestydaté a ostudné, ale nelze tam tu pomoc provádět a já mám celou řadu otázek. Co pak to stačí, když tam budeme posílat modré helme, aby zabezpečili, co já vím, dopravní cesty, anebo co podle vaš vašeho uvážení by se mělo dělat? Jakým způsobem tady poskytovat ochranu? Já nechci volat po vojenských intervencích, po vojenských zásazích, to je to poslední, co bychom měli dělat. Ale pro uvedení v život mírového procesu musíme nad rámec vyjednávání o míru nějakým způsobem postihnout odpovědné činitele přímo na místě a musíme také zvažovat, jakým způsobem, co já vím, třeba eh, zasáhnout prostřednictvím embarga na zbraně, které by nikdo nemohl obcházet, aby Rusko nemohlo říci, mm, že nějaké sankce brání mírovému procesu. Takové embargo by měly platit pro všechny, jak máme jinak zarazit eh, tento válečný konflikt, když prostě z nějakého místa ty zbraně dodávány jsou, když to nejsou zbraně, je to munice Myslíme si, myslím si, že tedy tady o tom musíme diskutovat dlouho, ale ne zas tak dlouho, abychom nepřešli k činům. A jinak jsem chtěla ještě srdečně poděkovat za vaše nasazení na místě. Yes, before I give... Než dám slovo expertům, tak se zeptám, jestli zástupce SVČ chce promluvit. Paní Vídy Nipl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. To, co zde slyším, je, je zcela v souladu s aktivitou eh, vysoké zástupkyně a myslím, že zde působí spolu s, s komisaři a s, s komisařem Strialisem a Mimicou a Díváme se na tuto situaci jako na katastrofu, která se nás týká všech z různých pohledů. A jak jste správně uvedli, máme silný pocit, že na žádné z obou stran není snaha dospět k politickému řešení a kompromisu. A to jsme také uvedli v prohlášení, které bylo zveřejněno u příležitosti výročí nezávislosti v tomto měsíci. Politická vůle neexistuje, protože obě strany si myslí, že mohou získat na základě vojenských kroků. A region, ten, náš úřad se snažil o mediaci, my jsme my si myslíme, že region je nejlépe postaven pro mediaci a zejména Uganda a Sudán se hrávají významnou úlohu, protože mají významné zájmy v Jižním Sudánu. Máme zvláštního zástupce pro roh Afriky v postobě Alexandra Randuse, který strávil mnoho času v posledních měsících v Jižním Sudánu. Působil ruku v ruce s, s dalšími zvláštními zástupci Norska, Spojeného království, Spojených států a chceme rozšířit proces IGAT, protože e, tato, e, toto zprostředkování zatím nevedlo k výsledkům. Spojené národy schválily sankce týkající se šesti vojenských představitelů a Spojené státy měly sankce uplatněny již dříve a rozšíření tohoto procesu probíhá v současnosti v Radě. Jsou tu různé návrhy, které jsou projednány v Džubě i zde v Bruselu. Zda je možné s tím pokračovat. Je tu také postoj, že sankce musí být podporovány a sdíleny regionem. A my víme, že účty těch lídrů, na kterých se zaměřujeme, jsou v regionu a ne zde tak pokud nebudeme mít uh, podporu uh, a vysoká zástupkyně toto uh, úzce sleduje a myslíme si, že ten tlak musí narůstat a musí být politický. To je jediná cesta, jak zajistit trvalejší cestu vpřed. Spolupracujeme s IGATem, s Africkou unii. Existuje také vojenské embargo které se týkalo Sudánu a automaticky bylo převedeno také na Jižní Sudán, takže embargo existuje. Je to embargo Africké unie a nikoli Evropské unie. Děkuji. A nyní experti. Mm, bude stačit, eh, budou stačit tři minuty na osobu a začneme panem Debrauerem. Děkuji, pane předsedo. Řada otázek eh, směřovala na SVČ a velmi souhlasím s tím, co řekla Klaudie. Chtěl bych doplnit, že skutečně pan Stianides se vrátil z cesty v regionu. Hluboce přesvědčen, že musíme tedy zpřísnit režim sankcí. První byly na úrovni Spojených národů, o tom rozhodla Rada bezpečnosti a byly označeny za nemístné a ty měly být zacíleny tedy výše. Potom je tu otázka eh, vojenského embarga. I to by mělo být eh, součástí řešení. Otázka týkající se naší spolupráce s generálním pro rozvoj. Ta spolupráce je vynikající. Pracujeme ruku v ruce, ale ta situace je tak vážná v Jižním Sudánu prozatím, že zatím se nemůžeme pustit do postupu směřujícímu k odolnosti pomoci a k podobným postupům u čísla paní Numy jsou skutečně děsivá a musíme vyzvihnout práci agentur OSN. A díky nim se podařilo zamezit hladomoru, ale každým rokem se blížíme k této situaci, ale musíme mít určité priority a pokaždé, když je možné řešit paralelně ty obě otázky, tedy řešit eh, jednak eh, řešit naléhavé situace a potom také se snažit konsolidovat tu situaci a přispívat také k usmíření. Pokud bude dosažena mírové dohody, tak, tak postupujeme. Eh, chci se ještě velmi stručně vrátit k jedné věci, kterou jsem jenom naznačil. Jako následek konfliktu a kromě tohoto konfliktu čelíme ekonomickému úpadku. Ta země se hroutí doslova ducha místní měna padá, což vyvolává problém pro poskytovatele humanitární pomoci, a kolegové to mohou rozvést. Cena zboží je neudržitelná na, na trzích, ať už jde o vodu, malenou vodu, chleba, paliva. To vše je nedostupné pro většinu populace a to znamená, že dochází k městské krizi. Původně to byla krize pro jednotlivé země, ale teď je to krize v samotné džubě a to je třeba mít také na paměti. A mimochodem není vyloučeno, a to bylo nejhorší, kdyby došlo k urychlení politické krize, tak eh, vlastně eh, by na to navázla ekonomická krize. A, a jsme přítomni eh, v maximálním počtu regionů země. A pro nás kritéria pro zásah a podporu je zranitelnost. A to zahrnuje i děti. Komisař Stylianides eh, vlastně dává vzdělání a ochraně dětí největší prioritu. A Jižní Sudán je jednou situací, kde skutečně toto je v popředí našeho zájmu. Ale musí, potřebujeme tady podporu parlamentu, jakožto rozpočtové úřadu a e, rozumím tomu tak, že ta jednání probíhají a jsem vám vděčný za vaši podporu. A tím skončím, pane předsedo. Děkuji, to bylo více než 4 minuty, paní Luma. souhlasím. Řešení situace v Jižním Sudánu Neskutečně politické řešení. Válka musí přestat, musí dělat maximum pro to, aby válka přestala. Komentář ke školství a vzdělávání. Je to také krize vzdělávání a musíme udělat všechno pro to, aby se děti vrátily do školy. A bez toho prostě není naděje. Ty děti se promění tedy skutečně v milice a je tam, jsou tam velmi početné milice a budou umět jenom bojovat. A pro tu zemi není naděje, pokud nebudeme podporovat eh, školy a vzdělávání. Pokud jde o makroekonomickou situaci Jižního Sudánu, ta situace je to ekonomika eh, je to jediná, tam je jediný produkt ropa. A víme, že produkce ropy klesla kvůli bojům, ale ceny ropy také klesly, takže vlastně ta situace je na dvakrát špatná. A rozpočet 300 milionů je tedy rozpočet na výdaje. A zatím jsou schopni vygenerovat pouze 100 milionů a ten rozdíl tedy přece obrovský deficit. A více než polovina je věnována na vojenské výdaje a na sociální výdaje nejde vůbec nic. A vidíme také, že jeho sudánská libra eh, klesá a to má dopad na ceny všech komodit. A nyní požadují eh, výplaty v amerických dolarech a je velmi těžké působit v Jižním Sudánu. A také vidíme vysokou úroveň kriminálních aktivit v Jižním Sudánu, takže je velmi obtížné eh, pracovat. Zaznamenali jsme skutečně rabování, humanitární pracovníci se bojí o život a byli jsme znepokojeni venkovským obyvatelstvem, kde probíhají boje, boje ale Nyní panují obavy i o obyvatelstvo měst, kde nedostatek potravin a e, lidé se cítí ohroženi a to je také zdrojem našich obav. A makroekonomický obraz neovlivňuje pouze bezpečnost potravin, ale i další oblasti. Jsme v situaci, kdy například zdravotnictví a léky e, například docházejí a dojdou úplně v listopadu. Tedy budeme v situaci, kdy nejen budeme bojovat s nedostatkem potravin, ale dojde ke zdravotní krizi. A tato situace dovede zemi do nezvládnutelného stavu. Děkuji. Mrs. Peters. Paní Peters, děkuji. Děkuji za všechny dotazy. Souhlasíme s tím, že eh, řešení by mělo být politické, chtěli bychom ale upozornit na několik věcí. Je prioritní, abychom podporovali agent, agentury, přesně eh, se to týká i naší agentury, aby se eh, monitorovalo zneužívání práv dětí a žen a k tomu je potřeba peněz. Potřebujeme politickou podporu, abychom hovořili o těchto věcech, abychom odsuzovali toto porušování práv dětí a žen. Evropský parlament i vysoká představitelka eh, minulý eh, týden měla prohlášení eh, u čtvrtého výročí nezávislosti Jižního Sudánu. Děkujeme za to. Je to vše zcela nezbytné musí to úsilí pokračovat. Není možné, aby ta brutalita pokračovala a nic se neudělalo. ESVČ by měl aktivovat všechny nástroje na monitorování eh, velkého eh, hrubého porušování práv dětí, žen a dívek. Pokud jde o podporu vzdělávání, tak eh, mm, tam ty věci vítáme ehm, a dodám jen, že Musíme samozřejmě tady udržovat ty děti ve školách. 400 tisíc dětí mohly opět se vrátit do školy, ale eh, miliony z nich se nemohly vrátit. Eh, jsou to mladí, dospívající. Víte, co se s nimi stane v Jižním Sudánu anebo i v těch sousedních zemích, co se s nimi děje víme, jsou velmi často nabíráni eh, do eh, vlastně vojenských jednotek a tady je nesmírně naléhavé začít tady investovat eh, do tohoto problému a do snahy nalézt řešení. Souhlasím s panem de Bauerem, že tady je dialog, také DG Eco a devko, Ano, ale musíme se zaměřit také na to, jak rozvojová pomoc může podpořit vzdělávání. Vzdělávání si vyžaduje obrovské investice a to mm, eh, dosavadí financování nestačí. Potom eh, další věc, otázka sankcí, k tomu se nechci vyjadřovat, si jenom upozornit na to, že pokud uvalujeme sankce, měli bychom mít na paměti, že musíme přijmout také op Eh, ochrana opatření pro ty nejzranitelnější v obyvatelstvu, protože velmi často eh, tím prvním tarčem jsou ženy a děti. Eh, máme k tomu mnoho informací. Děkuji, paní Peters. Vy jste opět nevyčerpala svůj čas, který jste měla k dispozici. Děkuji vám. Pan Mondia. Děkuji, pane předsedo. Ano, chtěl bych zdůraznit Eh, některé z věcí, které tady zazněly od ostatních řečníků. Podívejme se na ten regionální rozměr. Ve většině zemí, eh, o které tady jde, eh, jsou velké skupiny uprchlíků a jedna věc, která je zřejmá u všech těchto vlád, ať už je to Etiopie, Uganda, Kenya, velmi tvrdě pracovali na tom, aby Eh, poskytovaly například primární vzdělávání a zdravotnické služby, eh, i když je to třeba jenom na určité úrovni, ale jakmile se sem dostane větší množství lidí, tak to sníží ty věci, ty výdobytky, kterých se již dosáhlo. Eh, třeba vzdělávání, v, třeba v Kakumě, tam jsou třeba třídy, kde bylo 40 studentů, ale není jich, je tam 80. A Etiopie tam uprchlíci eh, měli možnost docházet eh, do vzdělávacích zařízení a tam je to stejné. Takže je velmi důležité, abychom podporovali vlády a ty komunity, které přijímají uprchlíky, protože pokud to neuděláme, tak eh, vlastně eh, se tím ohrozí ty výdobytky vlád, které již eh, zavedly a navíc to bude další důvod pro konflikty mezi hostitelskou populací a uprchlíky. Další věc, druhá, ano, samozřejmě sankce, dobře, ale tady je potřeba spolupracovat s těmi zeměmi tohoto regionu, eh, které mají dopad na Sudán nebo vliv na Sudán. Když budete uvalovat sankce, tak eh, na ty, chcete zmrazit ty účty, eh, tak eh, oni zkrátka nebudou dávat peníze na účet a budou je ukládat jinam. Takže tam to nestačí. Někteří své děti dávají do škol v zemi A, v zemi B a já bych chtěla pouze říci, že tady je potřeba, aby ty sankce byly inteligentní a aby to eh, zacházelo dál, než jsou takové ty obvyklé sankce. Země v tomto regionu, některé země eh, mají eh, velký zájem a mají vliv a tady je potřeba velmi vyváženě postupovat, pokud jde o opozici a vládu. Tady jsou určité oblasti, kde vlastně se jaksi přelévají ty problémy a tam eh, se dosáhlo některých dobrých věcí, ale nakonec tam dojde k něčemu, kvůli čemu ty dohody nemůžou být podepsány. Takže tady je opravdu potřeba postupovat velmi obezřetně. Eh, tam je ta skupina P5, Tady je potřeba to udělat tak, aby ty lidé byli zodpovědní, protože čím déle budeme pokračovat, čekat a ten konflikt bude pokračovat, tak tím více se to bude dotýkat dalších regionů v Jižním Sudánu, které tím původně nebyly dotčeny tím konfliktem. Potom další věc. Rozměr tohoto konfliktu se mění eh, původně ten konflikt začal tady 15. prosince a tehdy to byl, eh, byl určitý rozkol v rámci eh, stra, jedné strany a to potom vedlo k etnickému eh, konfliktu, vojenskému konfliktu a kdo ví, k čemu všemu dojde za rok nebo za dva roky. Začíná se to dotýkat regionu v Jižním Sudánu, které, kterých se to původně nedotýkalo a Eh, některé ty regiony už jsou zcela mimo kontrolu. Takže tady opravdu, tam je tedy generál Sanco a tam eh, je potřeba valit sankce, dobře, ale to nestačí a to celé bude z humanitárního hlediska dále eh, dražší. Děkuji. Děkuji vám všem za vaše skvělé prezentace. Bylo to pro nás velmi přínosné, celá ta diskuze a já bych vám rád za náš výbor poděkoval. A samozřejmě budeme eh, podporovat i nadále vaši cenou práci. A teď eh, tady máme Eh, otázky, ovšem pro question time, ale tady nepřišly žádné otázky, takže se dostáváme k bodu různé. Máte eh, nějaké připomínky k bodu různé? Nemáte? Dobře. Takže tím se dostáváme eh, k dalšímu zasedání 3. září a tím vlastně končíme dnešní zasedání. Je to poslední zasedání před letní přestávkou, takže proto vám přeji eh, všem sluné, eh, sluné dovolené, během kterých se jistě zotavíte. Děkuji.